Eh, zavést. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Chci vám oznámit, že byly předloženy dva návrhy usnesení. A tímto uzavírám dnešní rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 12 hodin. Tímto Přerušuji zasedání. Zasedání bude pokračovat zítra, 11. března v 9 ráno. Pořad jednání byl zveřejněn, je i na webu Evropského parlamentu a nyní vám všem přeji dobrou noc.